realizovány, protože je urgentně nutné, aby se znovu nastartovalo oživení, aby znovu nastala větší konkurenceschopnost Evropy. Děkuji vám za pozornost. Michel Barnier biztos úr a... Děkujeme mnohokrát, pane komisaři, a tím jsme ukončili tuto rozpravu. A hned se dostáváme k dalšímu bodu, což je inovační partnerství otázka k ústnímu zodpovězení. V první řadě dáme slovo autorům dané otázky a prvním autorem je Judith Merkis, která má dvě minuty k dispozici. Prosím. Er, Pane Předsedo, 90% lidí si myslí, že budeme mít eh, zelenější, konkurenceschopnější ekonomiku. S tím souhlasíme, ale naléhavost ještě není úplně jasná, protože Evropská rada začala hovořit, eh, nebo bude teprve hovořit eh, o inovační unii až příštím roce. Musíme naléhavě provést sociální změny. Musíme řešit otázku energetiky, stárnutí obyvatelstva, energetických eh, dodávek. Vyřešili jsme tyto problémy? Ne, ještě ne. Musíme všechny řešit a musíme je všechny probrat najednou. Je tady celá řada otázek. O co se jedná vlastně v rámci těchto evropských inovativních partnerství? Komise se snaží dosáhnout toho, aby nevznikly nové nástroje. Musíme mít především lepší nástroje a dlouhodobou jistotu. Rádi bychom zajistili náležitě fungující nástroje, které by fungovaly do roku 2020. Dalším důležitým prvkem je to, že tato partnerství musí být maximálně hmatatelná a musí mít skutečný vliv a dopad. Musí být blízká trhu, musí tam být jasné termíny a musíme zapojit všechny partnery, zainteresované strany, výzkumné instituce, podniky a především občany. Ti jsou hnací silou inovace a jejího úspěchu. Je výborné, že využíváme stávající zdroje, bavíme se o aktivním a zdravém stárnutí, ale aktivní zdravé stárnutí musí začít správnou koncepcí. Musíme efektivně využít zdroje a musíme řešit nedostatek základních surovin. V tomto ohledu potřebujeme větší inovaci. To znamená, že Evropská rada musí velice angažovaně hledat řešení. Nechceme pouze hovořit o bankovním sektoru, finančním sektoru, ale chceme hovořit o práci, aby Evropa měla lepší postavení v celém světě a proto potřebujeme lepší a větší inovace. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo paní Sartori. Děkuji, pane, před, pane předsedo. Návrh eh, komise eh, v sdělení komise o partnerství pro inovaci, tak byl předložen, je součástí strategie do roku 2020 a nám jde o efektivní a udržitelnou odezvu, reakci na společenské problémy. Jsou to cíle, eh, které eh, jsou tady de- definovány proto, aby on je dostala svým eh, cílům, inovativním cílům. A abychom toho dosáhli, potřebujeme skutečná partnerství. E, komise sformulovala několik hlavních výzev, e, kterým naše společnost bude v příštích letech a desetiletích čelit. A hlavní je to, že my zde předkládáme usnesení, usnesení mé skupiny s tím, že se k němu připojili také další politické kluby. Naš, náš příspěvek k té myšlence partnerství byl velice zásadní v podobě pilotní studii o zdravém a aktivním stáří. Byly to avantgardní experimenty a také ještě možná k, energi, k energii, k energetice. To je jedna z velkých společenských výzev. Bude se tím zabývat interní pracovní skupina v komisi a bude stanovovat kritéria pro výběr a financování partnerství. Děkuji. Nyní Chorgo Kis. Na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Co vlastně eh, dělá inovační politika v Evropě a výzkumná politika v Evropě? Kdybyste se zeptali lidi v ulicích, neodpověděli by vám, poněvadž není jasné, Eh, jaký přínos má evropský výzkum. Proto tedy eh, vítáme, že paní komisařka Quinn eh, nejdříve se snaží definovat inovaci. Co to vlastně je? Znamená to myšlenky proměnit na produkty, peníze, licence. A to je novinka a já jsem rád, že se komise vydává tímto směrem. Ale my teď potřebujeme takovéto obrovské projekty jako člověk na měsíci, aby v každému bylo jasné, za co se tady utrácejí naše peníze. A my tady hovoříme o jasném cíli, aby ke každému životu, životu každého přibyly dva eh, zdravé a aktivní roky. A my se právě tomuto věnujeme eh, v tomto inovačním partnerství a můžete spolehat na naši podporu. Nicméně chci poukázat na to, že paní zpravodajka nebo paní Merky se tam také říkala, že pokud eh, bychom použili jenom ty instrumenty, co máme, je to EIT, KICS, JETIS, nebo takzvaná eh, program pro konkurenceschopnost a inovaci. To jsou stávající programy. Ale jestliže pouze přidáme další program k těmto všem, eh, tak to jenom zamlžíme. Ale to my nechceme. Inovační partnerství by měly skutečně přispět k tomu, že v tom budeme mít systém, pořádek. A proto to přijmeme pouze tehdy, když to bude jasné každému daňovému poplatníkovi. Musíme vlastně zříci

Děkuji. Děkuji vám za dodržení vašeho řečnického času. Nyní Marisa Matias, další autorka na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Dnes debatujeme o tom, co zde bylo prezentováno jako vlajková loď mezi prioritami pro Evropu, tedy inovační politika. A samozřejmě inovační partnerství v Evropě eh, tomu dají tvar. Budeme se zabývat otázkou aktivního zdravého stáří. Nicméně mnoho věcí dosud není jasně definováno. Potřebujeme vědět více o budoucích projektech, o stanovení priorit, kdo vlastně ty priority bude stanovovat a podle jakých kritérií. To jsou důležitá kritéria a my potřebujeme odpověď na tyto otázky. E, závěrem tedy e, dovolte několik poznámek k projektu zdravého a aktivního stáří. Zaprvé bych řekla, že je to dobrá věc, dobrá myšlenka. My se skutečně musíme e, soustředěvat zejména na ty, kteří jsou zranitelní v Evropě. A to jsou i ti stárnoucí lidé. Nicméně Jestliže předložíme projekt v tomto duchu, tak eh, já nevím eh, prostě, jaké inovace, o jaké inovace se tady má jednat. Samozřejmě eh, my teď hovoříme o tom, že sociální stát se musí zmenšit investice do Eh, veřejných služeb eh, musí být menší, no to tak prostě je, ale my na druhé straně hovoříme o lepším životě. To zní krásně. Já tady vidím skutečně rozpor mezi tím krásným nadpisem a praxí. My skutečně potřebujeme opravdu eh, pevné, udržitelné veřejné politiky. Jinak se nám to rozplyne mezi prsty. Děkuji. Děkuji. A teď bych eh, rád dal slovo panu ministru Sereksovi, eh, který eh, vlastně schrne hlavní body rozpravy. Minister rady. Ano, děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, poslankyně a poslanci. Já musím říct, že si blahopřeju k této příležitosti, že máme o e, této e, iniciativě možnost spolu e, diskutovat a že máme možnost spolu diskutovat o tomto novém konceptu Evropského partnerství pro inovaci, který je nepochybně klíčovým prvkem ve sdělení, které počátkem října komise představila této fázi samozřejmě se rada ještě zabývá touto otázkou a e, návrhy závěrů jsou teď připravovány právě na 26 listopadu na Radu o hospodářské soutěži. Jak si asi pamatujete, 17. června Rada dokončila eh, eh, strategii 2020 eh, a jeden z velkých cílů definovaných v tomto kontextu se týká, a teď cituji, zlepšit podmínky pro výzkum a rozvoj, aby se kumulovaná úroveň investic veřejných i soukromých zvýšila na 3 HDP. A já musím říct, že by bylo těžko představitelné dělat méně než ta 3%, která jsou již zakotvena v Lisabonské smlouvě. A teď je prostě eh, řada eh, na tom, abychom si dali ty prostředky pro realizaci tohoto cíle. E, ta iniciativa e, předložená komisí, o které tady dnes hovoříme, je vlastně pokračováním realizace tohoto cíle a belgické předsednictví se e, k této věci postavilo čelem. Naše rada se v červnu již neformálně zabývala tímto tématem a pak 12. října formálně a tato rozprava umožnila předsednictví, aby předložilo návrhy závěrů Eh, rady a eh, jak víte, už jsem řekl, že se o tom teď ještě diskutuje a že tyto závěry budou předloženy jako návrh eh, konce měsíce na Radě o hospodářské soutěži. Výzkum a průmysl musí, a také se tak děje, spolupracovat. Mimochodem, my jsme také v červnu konali společnou radu a i závěrem listopadu budou vlastně předloženy společné závěry komise a e, její sdělení, podobně jako závěry rady, e, budou dobrým předpokladem pro e, další diskuzi o inovaci a výzkumu, která by měla být předmětem jednání summitu v prosinci. Takže jako předseda eh, Rady pro hospodářskou soutěž, musím být poměrně opatrný ve svých prohlášeních. Eh, nicméně dovolte, abych eh, připomněl, že téma inovací, či spíš ten trojuhelník vzdělání, výzkum, inovace není něčím zcela novým, a to ani pro radu, ani pro parlament ze strany Rady v obecném kontextu evropského výzkumného prostoru je to něco, co je na pořadu jednání Rady o hospodářské soutěži a v rámci vize 2020 eh, si připomeňme radu v roce 2008 a konkrétněji závěry rady, která měla na, který měli název Vytvořit inovativní Evropu a tyto závěry byly přijaty v květnu za španělského předsednictví. A dovolte, abych ještě zmínil několik oblastí, které z hlediska rady e, jsou e, zásadní. Iniciativy by se měly týkat všech forem inovace, jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. Druhá věc je třeba položit základy pro e, efektivnější způsob e, financování výzkumu a inovací. Za třetí, e, oblast veřejných zakázek má možnost podporovat inovace a tyto možnosti nejsou ještě plně e, využity. E, technologické inovace, e, včetně designu a kulturní tvůrčí činnosti, jsou rovněž důležitými faktory. Za páté, výsledky výzkumu a jejich využití E, to sebou nese také větší ohledy k důslednějšímu uplatňování e, ochrany duševního vlastnictví a výdobytku e, výzkumu politiky v oblasti výzkumu a rozvoje a nástroje, které jsou k tomu k dispozici, a to tady bylo také připomenuto, musí být zjednodušeny a racionalizovány. A já si tady blahopřeji k velice e, širokému konsensu e, či obdobnému e, postoji mezi stanoviskem komise a stanoviskem výboru ITRE, tak jak ho paní Carvalho předložila. <clears throat> Inovace nesmí znamenat další komplexitu, ale naopak lze doufat, že půjdeme cestou zjednodušování. Nechtěl bych opomenout i regionální dimenzi, která je významná pro inovace. Evropská inova... politika v oblasti inovací musí dbát na to, aby aktéři, včetně malých a středních podniků, e, dostali také vhodnou podporu na regionální úrovni. Lidský faktor je v samém středu e, výzkumu a inovace Evropa musí posílit svou schopnost uchovat si své eh, vlastní výzkumné pracovníky a přilákat talenty z třetích států. Po těchto obecnějších eh, připomínkách dovolte, abych odpověděl na čtyři otázky, které jsou již konkrétnější a které jste tady zmínili. Co se týče počtu témat pro partnerství v inovacích, i když se naše rada k tomu ještě nevyslovila, tak se mi zdá poměrně jednomyslná v tom smyslu, že je třeba začít určitou pilotní iniciativou. A komise eh, za, eh, právě navrhla zahájit eh, pilotní iniciativou o stárnutí počátkem roku 2011. Ve sdělení se hovoří ještě o dalších tématech, kde tedy by bylo možno předložit návrhy v roce 2011. Někteří z vás o některých z těchto otázek hovořili. A z definice musí pilotní projekt zahájit, e, začít e, na experimentální úrovni a aniž by čekal, že budou splněny všechny podmínky. Výběr témat pro budoucí partnerství je jednou ze základních otázek, o které se e, v radě e, diskutuje. A tady hovořím o, společné programa, e, o společném programování v oblasti výzkumu, tak, aby bylo možno reagovat na hlavní výzvy. A v tomto směru se rada již vyslovila v roce 2008. Nepochybně tady budou důležitá kritéria, jak v kontextu partnerství pro inovace, tak jinde. A ta kritéria již byla ustanovena. E, rozsah evropské výzvy, angažovanost všech zúčastněných stran, evropská přidaná hodnota, možnost, e, aby bylo e, transformovat výsledky výzkumu pro dobro evropských občanů a také pro zvýšení evropské konkurenceschopnosti. Tady všude vidím značnou konvergenci mezi předchozími orientacemi komise a obocnými podmínkami, které ve svém sdělení komise navrhuje. A ještě něco. V diskuzích, které jsme vedli v této e, fázi, kolegové často hovořili o e, přístupu který musí být zcela zásadně eh, orientován směrem k zjednodušení, směrem k nutnosti spolupráce se soukromým sektorem, především s malými a středními podniky. A týká se to rovněž optimalizace finančních nástrojů, které již k dispozici máme. No a tím se dostávám k časovému harmonogramu a k principu zprávy. To jsou ty nejdůležitější a rovněž nejobtížnější otázky. Klíčovými pojmy jsou zde určitě přidaná hodnota, koherentnost, flexibilita a lehkost. A Samozřejmě, že v této oblasti potřebujeme pevně stanovený rámec. Nyní si chceme definovat nějaké hlavní koncepty a e, k tomuto účelu 25. října proběhl seminář. Tento seminář organizovalo belgické předsednictví společně s Finskem a komisí. No a co se týče toho harmonogramu, rád bych řekl, že ta Naléhavost eh, byla dána už tou strategií 2020 a iniciativami, které z ní vyplývaly. Eh, komise této oblasti eh, navrhla určité návrhy a ambiciozní cíle. Myslím, že musíme celý ten proces nějak zvládnout a současně se z něho poučit. No a na závěr bych, dámy a pánové, rád řekl něco k otázce lepší zprávy toho partnerství. Tato otázka je součástí všech úvah, které mají co dočinění s tou zprávou partnerství. V této oblasti zatím nemáme žádný již fungující a žádný jednotný model. Je potřeba zvážit situaci v jednotlivých členských státech a zapojit všechny aktéry a tím myslím aktéry ve všech členských státech. Je třeba zasáhnout, eh, zapojit aktéry ze soukromého i veřejného sektoru, z regionální úrovně, re, úrovně národních států i Evropské unie. Dámy a pánové, já jsem přesvědčen o tom, že výzkum a vývoj není pro Evropu pouze možností, ale že je povinností. Pokud chceme opravdu trvale zachovat náš sociální model a chceme dlouhodobě a trvale využívat naše životní prostředí. S velkým zájmem si vyslechnu poznámky všech poslanců tohoto parlamentu a rovněž si znamenám to, co již v diskuzi zaznělo. Váš příspěvek je o to důležitější, že situace v současná ve členských státech nás nutí k důležitým rozhodnutím a z toho důvodu je pro mě eh, výzkum a inovace důležitou oblastí, protože se jedná o investice do budoucnosti. Mohu vás ujistit o tom, že v radě podám informace o obsahu této diskuze. Pane předsedo, já bych se chtěl zeptat, jestli řečnická doba rady se prodlužuje tím, když se koná později večer. Myslím, že je celkem nezdvořilé, že zástupci rady zde mohou vystupovat dvojnásobně dlouho. Máme tady pana Barosa a pana Van Rompuye a víme, že nás čekají ještě důležité body. Myslím, že by se zástupci rady mohli poněkud omezit v řečnické době. köszönjük a Bohužel to nemohu ovlivnit, mrzí mě to, ale děkuji za tuto poznámku. Eh, A já teď dám slovo zástupcům jednotlivých frakcí jménem EPP pan Cukalas. Děkuji. Chtěl bych poukázat na velkou šanci, kterou v sobě má takovéto partnerství šanci pro hospodářský vývoj v Evropě. My hospodářský výbor potřebujeme v Evropské unii, ale pojí se s tím jedno nebezpečí. Musíme se postarat o to, abychom tento nástroj správným způsobem využívali, jinak se propast mezi jednotlivými členskými státy pouze prohloubí. V mnoha členských státech máme hospodářské potíže, například i v mé zemi, v Řecku. A proto bych se chtěla vrátit k tomu, co podotkla paní Matias. Hospodářská situace v mnoha zemích Jižní Evropy, ale i v dalších zemích Evropy je obtížná. Mezinárodní měnový fond a Evropská centrální banka požadují politiku úspor ve všech oblastech. A proto dochází k tomu, že se stále více škrtají výdeje na vědu a v podstatě se přibližujeme nule. Za těchto okolností jsou takováto inovační partnerství opravdovou šancí, jsou pozitivním elementem, který vítáme. Rozpočtové škrty v těchto zemích, odliv mozků, odcházení mnoha vysoce kvalifikovaných pracovníků a také nesprávně vybavená výzkumná střediska, to vše situaci ještě zhoršuje. A to o to více, že evropské univerzity se nacházejí rovněž v krizi. Před dvěma dny byla zveřejněna studie, která říká, že 82 evropských univerzit patří k těm nejlepším. Dvě z nich jsou ve Španělsku, většina z nich se nachází na severu Evropy. Jakým způsobem můžeme ve světle této situace učinit něco pro to, abychom zmenšili propast mezi jihem a severem? Děkuji. Prosím, dodržujte řečnickou dobu. Děkuji. A nyní paní Riera Madurel. Pane předsedo, je jasné, že komise navrhla inovační partnerství v souladu se svou průmyslovou politikou, protože abychom zajistili rychlý a trvalý růst, který skutečně bude Eh, generovat eh, pracovní místa, musí Evropská unie zvýšit svou kapacitu inovovat. Já vycházím z této víry a také jsme vycházeli z této iniciativy a jako koordinátor eh, věřím, že když budeme spolupracovat, že i Evropský parlament může pomoci přinést řešení těmto otázkám, jak dosáhnout rovnováhy mezi sociálními, ekonomickými a ekologickými úkoly, tak, abychom měli chytřejší a zelenější silnější Evropu s lepší soudržností. To začíná i tímto usnesením a před rozhodnutím rady tady hovoříme o otázkách, které je třeba řešit prioritně, co se týče inovativního partnerství a e, budeme klást důraz na naši schopnost zapojit jak inovativní podniky, tak univerzity a výzkumná střediska. Děkuji. E, Děkuji jménem skupiny ECR pan Zobro. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Evropa se musí rozvíjet. Inovace jsou nejlepší cestou, jak překonat současnou krizi. Je důležité zvýšit financování pro vědu, bylo to již oznámeno, to je dobrou známkou. Mám tím na mysli to financování ve výši 3 HDP. Já si myslím, že to urychlí vývoj. Bez vnější pomoci malé a střední podniky nebudou schopny zainvestovat do výzkumu a inovací, ale Pojí se s tím i další problémy. Peníze samotné nestačí. Podniky musí i nadále samofinancovat velké části svých projektů. A podniky ze střední a východní Evropy jsou v obzvláště obtížné situaci. A tato obtížná je to situace je i v jiných oblastech, ne pouze ve výzkumu. Většinu, většina podpory z evropských fondů jde do EU patnáctky Jednou někdo řekl, že Evropská unie nemůže existovat bez solidarity a proto se ptám, jakým způsobem Evropská unie se bude snažit lépe podpořit nové členské státy. Děkuji. Děkuji. A nyní jednotliví poslanci. Nejprve pan Winkler, jedna... Děkuji, vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Inovační unii Evropská komise eh, kráčí správným směrem. Eh, měl jsem také velkou radost, když jsem se dočetl, že Evropská komise odpovídá na mnoho požadavků z inovační zprávy ze září 2010, kterou schválil výbor pro průmysl. Jsme si zajedno v tom, že Evropská unie musí využít budoucí inovační potenciál a to mnohem více. Nejenom tak, jak to dělají země e, jako Spojené státy a Japonsko, ale musí s nimi držet krok. Inovační unie bude mít ale úspěch jen tehdy, když společně se členskými státy a regiony proběhne. K tomu Evropská komise plánuje inovační partnerství, o které jsme právě hovořili ve kterých hovoříme ve všech, o které hovoříme o všech skupinách. Rád bych ale eh, varoval před tím, že se zde vytvářejí eh, dvojité struktury. Ta myšlenka inovačních partnerství nemá ještě zcela jasné obrysy a i to, co jsme slyšeli od rady, nám věc zcela nevyjasnilo. Eh, ta myšlenka inovačních partnerství je v něčem podobná jako nástroje, které již máme k dispozici, jako například technologické platformy sedmého rámcového výzkumného programu eh, Evropského institutu pro technologie a inovace. Rád bych poukázal na to, že musíme eh, dbát na to, že musíme využívat a vytvářet synergie a že musíme zajistit plynulý průběh. Děkuji. Pan Korea Campos, jednu minutu. E Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Komise zařadila tento bod inovace na svůj pořad jednání. A tak je tomu dobře, protože v budoucí době musíme být efektivnější, pokud chceme dosáhnout trvale udržitelného hospodářství. Inovace je nástrojem, který nám musí pomoci postavit se velkým výzvám, které před sebou máme. Zde není, nejsou žádné nejasnosti, ale detaily ty nám ještě jasné nejsou každém případě je jasné, že na základě rozpočtové disciplíny musíme vykonat určitá rozhodnutí. Vše se to ale musí dít transparentně a otevřeně, aby byly zapojeny i členské státy a regiony. Ale jak upravíme tu zodpovědnost? Jak to bude vypadat s tím financováním mezi partnery? A také eh, ty příklady dobré praxe eh, těm se také musíme věnovat a používat tuto zásadu. Musíme také věnovat pozornost pilotním projektům. Děkuji. A nyní paní Gutierrez Cotines, jedna půl minutu. Děkuji, pane předsedo. Já chci přivítat skutečnost, že máme inovace a také partnerství. Chci také říci, že zde hovoříme o něčem, o čem toho mnoho nehovoříme. Je to iniciativa, jejíž obsah nikdo nezná, nevíme, jak vznikla a co bylo jejím vzorem. Navrhuji následující. Chceme-li být efektivní, musíme se dívat na výsledky a zvážit, jak to dopadlo s partnerstvími v minulosti a s různými platformami. My máme zkušenosti z rámcového programu 7, musíme to objektivně zhodnotit. A to eh, vlastně pohledem zvenčí. Měli jsme řadu společných technologických iniciativ a došlo k marginalizaci malých a středních podniků. Proto bych ráda navrhla, abychom založili řadu politik pro, inova, pro inovace, které by pomohly zapojit malé a střední podniky. Potřebujeme prostředníky, který, které by jim pomohly, pomáhaly s projekty, ale nemůžeme vytlačovat malé a střední podniky. Za druhé potřebujeme také inovaci v administrativě, potřebujeme inovativní management inovací. Proto protože inovace jsou hlavně o trhu a zpráva a administrativa trh teprve sleduje. Takže potřebujeme inovativní budování kapacit a administrativní orgány, které by dokázaly lépe eh, zvládat a řídit výzkum, tak abychom se do této platformy uměli lépe v budoucnosti položit. A také musíme akceptovat riziko, nejenom pro občany, i pro podniky. Děkuji a nyní má slovo paní Tykau na jednu minutu, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Všeobecné prohlášení lidských práv říká v článku 27, že každý má právo na to, aby se mohl svobodně podílet na kulturním životě společenství, aby mohl také svobodně probitovat, profitovat z vědeckého vývoje. My tedy nyní musíme nalézt řešení pro velké problémy společností. Stárnutí společnosti, energetická bezpečnost, nedostatek surovin, udržitelný eh, hospodářský vývoj, udržitelný společenský vývoj, klimatické změny. Proto, abychom mohli v Unii mít inovace, které jsou důležité pro konkurenceschopnost Evropské unie, musíme propojit inovační politiku s, Evro- s průmyslovou politikou. Pouze když vyvineme produkční kapacity a vytvoříme pracovní místa u nás v Evropě, budeme schopni udržet z dlouhodobého hlediska inovační schopnost. Zároveň musíme také zajistit, aby výsledky eh, vědeckého bádání byly rozšiřovány. Myslím si, že v rámci Unie inovací potřebujeme nové partnerství s lepším vzděláváním občanů a s lepším přístupem občanům k vydobítkům vědy. Děkuji, děkuji paní Tykau. A nyní má slovo paní Danuta Hübnerová. Prosím. Děkuji, pane předsedo, pan eh, ministře, kolegové. Za poslední roky se to o inovacích řeklo mnoho. Eh, stal se symbolem politického nástroje, který dokáže vyřešit všechny naše problémy. Takže jsou veliká očekávání a musíme ta očekávání splnit. Musíme teď již být pragmatičtější. Inovace může sehrát zásadní úlohu při posilování růstu evropské ekonomiky, ale aby se to stalo, potřebujeme eh, konkrétní a silné veřejno, veřejné a soukromé partnerství, tak abychom zjednodušili přístup k financím a abychom znovu zacílili inovační politiku. Nejdůležitější je teď ale čas. Musíme postupovat rychle a rozhodně od ambic k akci. Identifikovat eliminační faktory, které stojí v cestě inovaci v Evropě, ale především musíme nastavit nové efektivní politické nástroje. Inovativní partnerství může být eh, takovým nástrojem. Abychom toto uvedli v akci, musíme jednat s naléhavostí a eh, s přístupem takovým, že se budeme učit po cestě a využívat osvědčených postupů. Dnes se inovace rodí v rámci dobře fungujících systémů, kde se uplatňují regiony. To znamená, že můžeme urychlit eh, postup k inovativní ekonomice tím, že budeme plně eh, využívat potenciál politiky soudržnosti a i investic 85 miliard eh, euro a také závazkem k chytrému růstu. Tato politika může zajistit fungování inovací ve všech členských státech a regionech. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. A nyní dám slovo kolegovi Balčitis na minutu. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Inovační politika musí být usnadňujícím faktorem ve strategii toto provádět a v politice 2020 a v zajištění konkurenceschopnosti v Evropě. Všechny oblasti politiky, e, úspory energie, čisté technologie a změrňování změn klimatu, to vše bude záviset na tom, jak efektivní bude inovační politika v Evropě. Evropská unie musí provádět integrační inovační politiku a ta může být pouze úspěšná, když zajistíme spolupráci na vnitrostátní, regionální a celoevropské úrovni. Inovační partnerství, které eh, rozehrává Evropská komise, je skvělým krokem, který nám umožní zajistit lepší výsledky v konkurenceschopnosti a zajistí lepší pokrok v budoucnosti. Děkuji. A nyní dostane slovo Mario Perillo, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedající. V dobách, kdy není dostatek finan... veřejných financí, bychom měli investovat do inovací a to může znamenat obrat eh, k lepšímu, jak se dostat ven z krize. Dříve byla Evropa vedoucím hráčem v oblasti inovací, dříve jsme měnili svět, mobilní eh, telefony například byly vynalezeny v Evropě. Evropa skrývá obrovský technologický potenciál. Musíme navýšit i lidský kapitál eh, a to tak, že budeme koordinovat opatření v členských státech, ale i v Evropské unii. Musíme se vyhnout zdvojené, eh, zdvojeným činnostem a musíme také optimalizovat realizovat investice. Potřebujeme strategický přístup, který bude lépe koordinován v oblasti inovací. Partnerství jsou proto optimálním nástrojem. Rád bych se zeptal rady, co zamýšlí proto, aby partnerství byla dynamičtější. Rád bych také věděl, jak tato partnerství budou uvedena v praxi. Děkuji. A tím Eh, jsem uzavřel seznam těch poslanců, kteří se přihlásili písemně a nyní eh, paní Kelly v rámci eh, Catch the Eye, Sean Kelly. Děkuji, pane předsedo. Nepos- bez pochyby před námi stojí velká výzva a musíme najít nové prostředky k řešení všech těchto problémů. Máme tady průzkum všech možných zúčastněných stran. 90 respondentů věří v to, že inovace je zásadní pro inovativně zelenou ekonomiku a 33 respondentů se domnívá, že partnerství veřejného a soukromého sektoru potřebujeme k rozvinutí inovativnější Evropy. S tím by skoro každý souhlasil, proto také o tom dnes hovoříme. Já jsem dnes um, zorganizoval oběd eh, pro členy komise, rady a poslanců Evropského parlamentu na toto téma. Chceme-li splnit cíle strategie 20, 23% HDP a především riz, rizikového kapitálu, což je nezbytné. Děkuji. A dále pan Juan Enchu, jedna minuta. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěla si, že vítám toto inovační partnerství. Aby se na ně mohly podílet veškeré členské státy, tak Evropská unie se musí pozorněji podívat na to, jakým způsobem se vydávají investice do infrastruktur tak, aby se nám podařilo zrušit rozdíly mezi členskými státy. Zejména důležité jsou projekty regionálního rozvoje. Na to by se měla soustředit inovační partnerství. Potřebujeme více koherentnosti mezi strukturálními fondy v Evropě, mezi veřejným financováním členskými státy a mezi primárními investicemi. Děkuji. Děkuji a nyní An- Anelie Jakimaki. Jatimaki. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Inovace jsou vlastně módním slovem roce, roku. Je to takové kouzelné slovíčko, ale musíme myslet také na to, že inovace nejsou řešením na aktuální situaci. Eh, nové vynálezy eh, potřebují přibližně 10 let, než se dostanou na trh a náklady na nové vynálezy nebo na nové produkty eh, se vyšplhaly výrazně do výšky. Znamená to, že v Evropě musíme investovat do společného výzkumu a do vnitřního trhu. Nesmíme čekat na to, nesmíme očekávat, že dostaneme naše investice lehko zpátky. Výzkum musí probíhat někde v klidu a musí mít dostatek prostředků, ale není to opravdu žádná kouzelná hůlka, která by přinesla rychlý zisk. Slovo má paní paní Figueiredo, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Ta výzva, která před námi stojí, se týká inovační unie, o které eh, unie, eh, o které komise eh, hovoří jako o zcela zásadní věci. To není jenom nějaká další vlajková iniciativa. Týká se to i sociálního pokroku. Má-li tento nástroj být užitečný, musí být také finančně udržitelný a musí být udržitelný i co se týče sociální a veřejné politiky. Pilotní projekt inovačního partnerství je projekt, o němž hovořím, ale uspějeme pouze, když veřejná politika zaručí přístup ke zdravotní péči pro každého. Dostatečná sociální ochrana a slušné mzdy, ochrana pro každého, bez toho všechno, všeho, eh, by se tento projekt eh, omezil pouze na velká slova, eh, která budou brzdit výzkum a budou stát v cestě výzkumníkům. Chci se tady zeptat, co chce komise udělat, aby zajistila, že tato iniciativa se nestane jenom hlavou myšlenkou a ničím jiným. Dále poslanec Matula. Děkuji, pane předsedající. Udržitelná ekonomika, inteligentní a inkluzivní ekonomika je důležitá pro to, abychom dosáhli cílů Evropa 2020 a dosáhneme toho tím, že podpoříme inovace a výzkum. Ta inovace, iniciativa musí vzejít ze všech úrovní, také s eh, přeshraniční spolupráce Evropské unie s dalšími regiony. Důležitý je přístup eh, ze zdola nahoru. Důležitou jsou inovace, inovační řešení ve vzdělávacích zařízeních, v podnicích, protože toto stále ještě chybí, protože nemáme dobrou koordinaci a nemáme dostatek finančních prostředků. Regionální úřady by měly podporovat lokální inovátory, a to jak financemi, tak také pomocí partnerství, která se budou odhrávat v rámci politiky soudržnosti. Takováto partnerství by se mohla zasadit o lepší inovace a také o lepší vztahy mezi iniciátorem a tím, který získává příspěvky. Mohli by také se postarat o rozšiřování dobrých praktik v této oblasti. Výbor Regi navštívil Rumunsko minulý týden a tam jsme viděli výzkumné a inovační projekty ve vzdělávacích zařízeních. Pomocí těchto iniciativ se podařilo nalézt řešení, zejména pro trvala udržitelná partnerství. Děkuji. Já dám nyní slovo ministru Serexovi. Prosím, stručně schrnite to, co zde zaznělo. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl eh, poděkovat eh, parlamentu za obrovský zájem, který věnuje tématu inovací. Inovace jsou opravdu nesmírně důležité. A tento zájem a tato podpora jsou velice důležité proto, abychom to mohli co nejrychleji realizovat tak, aby jsme posílili jak naši interní, tak naši externí konkurenceschopnost. Předsednictví pracovalo velice rychle, protože již 6.10. byl předložen návrh a naše závěry vypracováváme již nyní před summitem 26.11. Všichni ví, že výzkum a inovace jsou nezbytné, že bez nich z krize nevýjdeme. Pak ta otázka partnerství. To první téma jsem již potrhl. Týkalo se to pilotních prostředků a proveditelnosti těch modelů. Já si myslím, že tento první pilotní projekt bude moci vést k tomu, aby i veřejnost pochopila důležitost tohoto tématu. A ke všem ostatním tématům mohu pouze podotknout, že komise již navrhla asi des, deset dalších témat a na summitu by se mělo zejména zdůraznit, že ten přístup musí být integrativní, inkluzivní. Rada je rozhodnutá se postarat o to, abychom neměli žádné dvojí užívání, abychom neměli žádné dodatečné vrstvy, protože to by bylo v jasném rozporu s naším cílem zjednodušení. A pak ještě k otázce rozpočtu. Všichni víme, že rozpočty na výzkum jsou opravdu pod velkým tlakem. Myslím si, že pro nás, pro všechny, by měl být důležitý cíl excelence. A je třeba to zohlednit také v rámci synergií mezi jednotlivými nástroji, zejména mezi rámcovým programem a strukturálními fondy. A na závěr bych chtěl říci, že Rada se samozřejmě velice pozorně zaměřuje na to, aby zejména malé a středně velké podniky dostaly dodatečnou podporu, protože právě tyto podniky doposud neměly dostatečný přístup k rámcovému programu. Proto se budeme snažit jim usnadnit přístup k rámcovým podmínkám a k financování v rámci rámcového programu. Děkuji. Děkuji. A tím se tedy dostáváme ke konci této debaty a se